Uh, we will start our hearing of the Committee on Women's Rights and Gender Equality in association with... Eh, dobrý. Um, uh, máme slyšení ohledně situace um, migrujících žen na venkově a na farmách v Evropské unii. Um, je já bych nejprve dala slovo naší hlavní vystupující a první Francesca Komisári, která je e, fotografka, dokumentární fotografka ze Sicílie. Dobrý den. Dobrý den. Tam. Eh, ráda bych eh, nadnesla, že nejsem eh, přímo ze Sicílie, ale již dlouho dobu tam žiji a dva a půl roku jsem se zabývala eh, situací rumunských žen, kteří pracují na Sicílii v zemědělství. Vidíte některé fotografie, které jsem pořídila během dvou a půl let. Je to návštěva eh, venkova sicilského nedaleko Ragúzy. V této velkovské oblasti za posledních 30 let došlo k velkému vývoji. Dříve se věnovali pěstování vína a dnes jsou tam hlavně skleníky. Ještě před 30 lety v této oblasti pracovali pouze místní, lokální pracovníci a lidé z Magrebu. V roce 2007 Rumunsko eh, vstoupilo do Evropské unie a eh, od té doby pracuje u nás na Sicílii mnoho rumunských žen eh, právě v té venkovské oblasti v okolí Rakusy. Tito lidé, tyto osoby, které jsou tam zaměstnány, pocházejí z jedné specifické oblasti z Rumunska, z Potošany a z Ašpachau. To je oblast, která je velice chudá, lidé jsou tam schopni eh, vypěstovat jen to nejnutnější sami pro sebe, tak to přežívají a takto si mohou vydělat trochu peněz, nějaký plat, ne v podstatě to tam neexistuje. Tito lidé nyní odchází do Itálie, do Sicílie a tam dostávají velice nízké platy, ale je to stále ještě více než to, co by si mohli vydělat doma v Rumunsku. Jak jsem již říkala, ženy jsou eh, velmi často eh, zaměstnány v této oblasti a tím se mění i zemědělství a kultura eh, v tomto regionu. Zemědělství se mění proto, protože tyto ženy společné s muži nabízejí velice levnou pracovnou sílu, levnější, než jaká byla k dispozici dříve, když na eh, tomto venkově pracovali lidé z Magrebu kteří se v posledních letech zorganizovali i odborově a měli v podstatě i stejné postavení jako italští pracovníci. Nyní přicházejí ze, mm, ženy z Rumunska, platy se stále snižují, eh, dostávají momentálně asi 25 eur za den což je naprosto jiná situace. Zcela to převrátilo současný systém, neboť ženy Sicilanky tradičně v zemědělství nepracují. Eh, tyto romonky pocházejí, přicházejí buď sami nebo s rodinami a s dětmi. To pokud přicházejí sami, tak zůstávají sami po dobu, kdy v zemědělství pracují. Jak říkám, dva a půl let jsem sledovala tamnější situaci a pochopila jsem během této doby, že je to zcela uzavřený systém nebo tyto osoby přicházejí přímo z Rumunska, eh, do, jsou dováženy autobusy, eh, dojedou do Viktory, to je vesnice, kde jakési sídlo tohoto systému, tam eh, si ty ženy pro ně si přijedou jiní, další Rumuni, kteří tam již pracují a přímo jsou dovezeny do skleníků, kde pracují a tam zůstávají. Zůstávají přímo na těch farmách, tyto farmy neopouštějí, jsou to velice malé farmy, většinou rodinné podniky, jsou to eh, většinou zemědělské podniky, které mají dva až pět pracovníků. V těchto sklenicích ženy žijí. nebo tě eh, nemají peníze na to, aby si pronajeli nějaké vlastní bydlení. To je příliš drahé. Eh, zaměstnavatelé poskytují těmto osobám mm, sklady, tedy prostory, kde se běžně skladují pesticidy a e, zemědělské stroje. A tito lidé si v těch skladech e, zřizují své bydlení, pokud to vůbec můžeme tímto slovem nazvat. Běžně tam nemají k dispozici ani pitnou vodu, někdy ani tekoucí, žádnou tekoucí vodu nemají. Elektřinu v zimě, je tam velká zima a v létě strašlivé vedro. Jsou to taková pseudoobydlí, které se často nacházejí přímo ve skleníku nebo ve velké blízkosti skleníku. Tady vidíme, jak tam ti lidé v těch pseudoobydlích eh, přebývají, jak tam bydlí, je to přímo vedle skleníku a eh, v létě tam obrovské vedro. Dalším problémem je stálý kontakt s chemickými přípravky. Často tito lidé onemocnění eh, musí do nemocnice. V celé této oblasti ale existuje pouze jedna jediná nemocnice a to proto, že jak si se jedná o venkovskou oblast, tyto lidé mají problémy s dýcháním, s vyrážkami a to je vše v důsledku se stále, stálého kontaktu s chemikáliemi. Jak jsem mi řekla, ženy, které pracují v této oblasti, jsou e, něčím velmi specifické. Mnoho těchto žen pracuje stejně jako muži, mají stejnou pracovní dobu a stejnou pracovní zátěž. Často jsou tyto ženy doprovázeny dětmi. A nebo posílejí peníze zpět do Rumunska, aby eh, tam jejich děti eh, mohli žít. Ale mnoho žen si bere své děti s sebou, tedy v těchto venkovských oblastech pak eh, žije mnoho dětí, tyto že děti do školy nechodí, jednak protože tyto ženy a jejich rodiny mají problémy v s přístupem ke školnímu systému, často jsou tam jazykové problémy, nevyznají se v italském vzdělávacím systému či vůbec v Itálii. A jednak také mají problém se do školy dostat, protože ten zásadní problém těchto žen je to, že žijí v naprosté izolaci. To souvisí s nedostatkem veřejných dopravních prostředků. Tam žádné veřejné dopravní prostředky prostě neexistují neexistuje žádný spoj, který by jezdil z vesnice do města, ale město je vzdáleno 20 kilometrů a pokud ti to lidé vydělávají 10 až 20 eur a taxík do nejbližšího města je stojí 25 eur, tak nejsou vůbec schopni se do města přepravit či tam posílat děti do školy. To je zásadní problém. Tyto ženy jsou tedy velice zranitelné a také v důsledku toho i vydíratelné. Oni by rádi posílali své děti do školy a často se obrací na svého zaměstnavatele a prosí ho, aby jejich děti bral do školy. No a eh, například toto dítě Andrea žije společně se svou rodinou a dalšími 15 rodinami, žijí v celé izolaci, takto za tou branou, tam jsou zamykáni, jakmile dorazí e, do, do tohoto areálu, jsou uzamčeni. Údajně e, ten prostor hlídají, ale jsou tam sami zamčeni. Toto dítě nechodí do školy, tato malá holčička. Já jsem spolupracovala také s jedním sociálním e, družstvem, které se stará o takovéto děti a zjistila jsem, že toto dítě má problémy s jazykem, neboť se nikdy nedostane z tohoto prostoru ven. Celý den e, je společně s malým chlapcem, má problémy s výživou, neboť to jediné, e, co tam e, dostává k jídlu, je polenta, nic jiného. Někdy také kousek síra, to je vše. O víkendu si z toho, z toho nízkého denního platu 10 eur dopřávají právě jako na vylepšenou pouze kousek síra. Toto dítě bylo také sexuálně zneužito ne zaměstnamatelem samým, ale e, jinými rumunskými chlapci. A to proto, že, jak jsem již uváděla, to děvčátko je stále samo, dospělí ho nehlídají, ti musí pracovat 12 hodin denně ve sklenících a tito děti jsou potom sami nikdo je nehlídá a jsou pak snadnou obětí jiných eh, chlapců, rumunských chlapců, které, kteří také pobývají v tomto prostoru. Bohužel dochází k zneužívání těchto dětí, ale také žen samotných. Nikoleta je jedna z mála, z mála žen, které se rozhodly, že eh, podají trestní oznámení. Normálně Běžně nikdo si neodvažuje hovořit o sexuálním vykořišťování, neboť e, z právního pohledu se nic neděje. Ženy mají strach podat trestní oznámení, v takovémto případě se vystavují možným útokům. Viděla jsem také ženy, kteří, které hovořily o zaměstnavatelích, které je jak si uvítali s pistolí v ruce, jak říkám, Toto je velice vzdálená oblast od města a tím od státních zařízení. Ženy nejsou schopny dojet do města a pokud je na ně činěn nátlak, tak zneužívání akceptují. Toto je jedna z mála žen, která to takto veřejně udala. Její zaměstnavatel ji eh, ohrožuje nebo jí hrozí, že ji, že ji, ji vyhodí z práce, pokud eh, nepůjde eh, na potrat, na potrat s dítětem, které čeká s ním. Eh, ona se svým přítelem se rozhodla, že by si chtěla dítě ponechat a obrátila se tedy na odpovídající orgány, také na policii a požádali trestní oznámení na tohoto zaměstnavatele. Jak říkám, je to jedna z mála žen, myslím si druhá žena vůbec, které, které podali trestní oznámení ženy žijí v takovýchto barácích. Mnohé z nich musí i v noci nechávat dveře otevřené, neboť pokud nechají dveře otevřené, tak může k ním přijít jejich zaměstnavatel. Často nám ženy vyprávějí strašné příběhy, strašné zážitky. Mnoho z těchto žen si vůbec nepřipadá jako oběť. Nepřipadají si jako oběť proto, že již bez tak pocházejí ze situace ve své domovské zemi, která je velmi podobná. Jejich nejdůležitějším cílem je mít práci, pracovat a mít možnost posílat peníze domů. Mnohé z nich mají děti v Rumunsku, které tam zanechali a musí je živit. Musí je obstarat penězi. Mnoho žen říká, že to musí vydržet, že musí vše strpět a mlčet, aby mohli vydělávat peníze. Máme tedy co dočinění se zem, ženami pracovnicemi, které nejsou ale mm, předmětem důstojného zacházení. Mnoho z těchto žen je v podstatě v situaci bezdomovců, nemají žádnou řádnou pracovní smlouvu. Mm, jak jsem mi říkala, existují nevládní organizace, které se o nich starají v podstatě jako o bezdomovkyně. Ženy často smlouvu nemají, pokud smlouvu mají, tak ta odměna je mnohem nižší než ta odměna, která byla vyjednána odbory v rámci kolektivních smluv. Mnoho žen zůstává. Některé se ovšem eh, rozhodly odejít zpět do Rumunska. Já jsem této ženě pomáhala. Ona doufá, že se jí podaří v doma v Rumunsku nalézt nějakou práci ale hrozí jí, že pokud v Rumunsku práci nenajde, bude muset opět odcestovat zpět do Itálie. Bude to již po několikáté letos a ona přesně ví, co ji čeká. Ví, že na konci měsíce nedostane slíbený plat té výši, jaká jí byla přislíbena, že mnoho zaměstnavatelů ji navrhne nějakou alternativu, jak by mohla si přivydělat, ale to je pro ní jediná šance, neboť v Rumunsku vůbec není schopna žádné peníze vydělat. Děkuji. Hm, děkuji. A nyní bych ráda dala slovo paní Aurelii Gretiela Dragici, eh, státní tajemnici z Národní agentury pro rovné příležitosti mužů a žen z Rumunska. Hmm. Děkuji. Eh, Vážení eh, členové výboru FEM, vážení přátelé, děkuji vám za tuto příležitost. Jsem ráda, že k vám mohu dnes hovořit a děkuji vám také za to, že věnujete této problematice takovou pozornost. Podpora eh, rovných příležitostí mužů a žen, ochrana dívek a žen eh, v naší zemi i mimo ní jsou základními hodnotami sociální demokracie a to je velice důležité pro postup nebo pokrok celé společnosti. A to se týká všech oblastí pracovního trhu, zapojení žen, zkrátka jde o všechny podmínky eh, žen, o vylepšení jejich situace a jde samozřejmě také o migraci pracovní eh, síly eh, žen a dívek. V tuto chvíli naše vláda ve své vládní deklaraci přijala zákon o ochraně žen a, respektování důstojnosti žen. Jsou tam konkrétní cíle, které umožňují definovat e, poslání naší organizace, kterou dnes zastupuji a která se věnuje rovnosti příležitostí. Pokud jde o podmínky e, žen pracujících na venkově v Evropské unie, e, existují ženy, které eh, tím získávají příležitost, ale jsou také zneužívány sexuálně a nebo i pracovně. A my eh, tady spolupracujeme s vládními i nevládními organizacemi, které mohou eh, řešit všechny tyto věci, mohou zasáhnout. A Rumunsko patří k těm nejdůležitějším zemím, které poskytují pracovní sílu v Evropě a migrace pracovních sil je eh, nejvýznamnější, eh, pokud jde o Rumunsko. 2 miliony Rumunů eh, pracuje v zahraničí a 47% z toho jsou ženy, migrantky pracovní migrantky a tato migrace je spojena s četnými riziky. Ženy tato rizika neznají a nejsou proti nim chráněna. není chráněna jejich aktivita na pracovním trze, trzi, trhu dochází ke zneužívání a může to vést také k obchodování s lidskými bytostmi. Většina těch, kdo pracují na venkově, ehm, Rumunek, jsou ženy a dochází tam k velmi častému zneužívání právě těchto pracovnic z Rumunska. Máme velmi významnou rumunskou diasporu v některých regionech. Ovšem tyto ženy jsou uh, Mm, zneužívány a jsou eh, v situacích bez východiska, mají nejistou situaci, není tam právní ochrana, velmi často je s nimi obchodováno a jsou pohlavně zneužívány. Máme tady eh, různé přechodné fenomény, a máme tady tento jev zejména v zemědělských oblastech. Jsou tady rumunky, eh, kterých se to velice dotýká, samozřejmě i Rumunů, ale zejména žen. Samozřejmě ty situace se mohou eh, lišit, musíme sledovat eh, podle jednotlivých případů. Velmi často dochází k modernímu otroctví, není tady právní ochrana před zneužíváním a vykořišťováním, ke kterému velmi často dochází za pomoci rumunského prostředníka. A dále tady jsou tady e, pomocníci na rumunských velvyslanectvích, které, kteří se snaží tedy pomáhat a e, ženy, e, které pracují v zahraničí za těchto podmínek, je, musí být chráněny státem, je potřeba zasáhnout, naše vláda musí usilovat o ochranu, na, musí tady být iniciativy na národní i místní úrovni, Musí se do toho zapojit i diplomatické zastoupení, tak aby práva našich občanek, které, které jsou v riskantní situaci, byla zachovávána. Rumunská vláda tedy jedná strukturovaně a konzistentně a spustili kampaň pro informování o situaci ve světě, tak aby byla skutečná rovnost příležitostí. Tady spolupracují s Ministerstvem eh, práce a sociálních záležitostí. Navázali jsme partnerství s dalšími institucemi tak, abychom eh, dbali na to, aby bylo dodržováno právo těchto občanek a pracujících v Evropě. A chceme podpořit zejména rumunské občanky, které se chtějí vrátit do své země. Ministerstvo práce tady přijalo celou řadu právních mechanismů, informačních mechanismů, mechanismů pro ochranu žen, například informace pro občany, kteří pracují v Evropské unii, aby měli určité pokyny eh, a mohli se eh, zorientovat v různé situaci 27 členských států. A je zde návaznost také na síť EURES. Máme pokyny o pracovních podmínkách, pracovním povolení, povolení k pobytu, eh, právo na spojování rodiny, otázky spojené s nezaměstnaností, zdravotními problémy, zdravotním pojištěním eh, v hostitelských zemích. Ty, ti občané, kteří si to přejí, mohou mít zdarma přístup k těmto informacím a k poradenství kde je 45 vlastně poradců sítě EURES a na ně je možné se obrátit v různých eh, rumunských eh, oblastech. Máme také osoby, které se zabývají pracovními otázkami. Máme 35 ataše, kteří se zabývají ochranou zájmu pracujících v zahraničí. zahraničí a e, zaměřují se na různé geografické zóny. Pokud jde o občany Rumunska, kteří se chtějí e, vrátit, máme e, tady ministerstvo sociálních věcí, které poskytuje informace o přístupu k zaměstnání. Máme tady služby v oblasti mediace, poradenství v pracovní oblasti, nebo třeba pokud jde o možnost založit si svou firmu, a pak je tady také snaha uznávat neformální profesní dovednosti. Zaměřujeme se na ženy, eh, které se chtějí vrátit do Rumunska, které pracují v eh, zemědělské oblasti a my je chceme podporovat. Máme k tomu také fondy Evropské unie. Chceme, aby zemědělství bylo přitažlivějším odvětvím pro oboje pohlaví a to vše je financováno v rámci Národního rozvojového programu pro venkov 2014 až 2020. Jsou tam opatření, e, které vycházejí e, z rámce e, členských států. A máme instituce na ochranu rovnosti mužů a žen pak tady máme také ministerstvo, máme spolupráci na, s Ministerstva pro sociální záležitosti, kde se tady spolupracuje s asociacemi, které hájí práva žen pracujících ve eh, v zemědělství. A máme tady také speciální vzdělávání, které se zabývá zvyšováním povědomí o rovnosti mužů a žen. Pak tady máme různé PPP eh, partnerství, kde jsme navrhli různá kritéria pro výběr eh, pracovníků a snažíme se bránit diskriminaci založené na pohlaví. Tento program také umohl, pomohl přímým i nepřímým způsobem vytvářet pracovní místa pro ženy a vytvořit stávající pracovní místa. Zvyšuje se tím produktivita, hospodářský růst a to vše proaktivním způsobem, který snižuje diskriminaci a podporuje rovnost příležitostí podle pohlaví. Díky tomu se vytvářejí pracovní místa čistě pro ženy. A máme zde podporu eh, sociálních eh, institucí eh, v oblasti venková. Máme tady různé služby pro péči o děti, mateřské školky a tak dále, tak aby ženy při výběru pracovního místa nebyly diskriminovány. A dále máme také snahu zvyšovat úroveň vzdělávání pro venkovské obyvatelstvo, abychom dosáhli vyrovnání příležitostí. V Rumunsku velmi usilujeme o to, aby ženy byly v lepší eh, situaci. Chceme mít akce, které budou vycházet ze strategie Evropské unie pro rovnost pohlaví 2016 eh, až 2019. Tyto různé akce eh, mají také mimo jiné bránit domácímu násilí, eh, které tedy tyto akce vede příslušný orgán a Rumunsko je velmi angažované, pokud jde o praktické prosazování základních hodnot, které vycházejí ze, z úmluvy proti diskriminaci vůči ženám. Výbor přijal zvláštní opatření, které Rumunsko usiluje prosazovat. Tady jsme také podepsali Istanbulskou úmluvu. Je to mezinárodní právní nástroj, který má sloužit prevenci domácího násilí. Pokud jde o harmonizaci legislativních pravidel v Rumunsku, vláda společně eh, s první eh, ministriní eh, pro ženská práva paní Dančilou přijal pravidla nebo podpořili pravidla, která by měla změnit paradigma, pokud jde o situaci žen v Rumunsku. Tady bych zmínila pouze dvě eh, legislativní záležitosti, jednak zákon o rovnosti eh, mužů a žen, kde se to zaměřuje na rovnost příležitostí v zaměstnání. Je to inovativní a efektivní nástroj, který by měl vylepšovat zohledňování genderové perspektivy eh, ve veřejných orgánech a má také pomáhat boji proti domácímu násilí tím, že se respektují ustanovení Istanbulské úmluvy. Máme také eh, různá opatření provizorní eh, ochrany podle článku této úmluvy, tak abychom mohli integrovaně a efektivně pomáhat těmto obětem domácího násilí. Pokud jde o všechny tyto zmíněné věci, tak to, eh, že jsme se zapojili do tohoto eh, eh, slyšení o vylepšení situace migrujících pracovnic je důležitou možností pro rumunskou vládu, tak aby dále pokračovala v prosazování principu vyrovnávání příležitostí mužů a žen. Ačiū labai už jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, uh, Eh, děkuji vám za vaše vystoupení. Ano, paní Dancilová, která je nyní rumunskou premiérkou, byla velice aktivní členkou našeho výboru, takže přejeme jí mnoho úspěchu mm, při dosahování rovnosti mužů a žen. A nyní tedy Sally Shortel, předsedkyně Evropské společnosti pro venkovskou sociologii, nebo sociologii venkova. Dobrý den, děkuji za pozvání. Eh, jako poslední řečnici a eh, já mm, tady asi se vrátím k některým tématům, která zazněla už. Než řeknu něco o pra, o ženách e, zaměstnankyních v zemědělství, tak řeknu obecně pár slov o zemědělství v Evropě. Zemědělství zůstává pracovní příležitostí, která je nejvíce nerovná. Ženy jsou e, málo zastoupené v organizaci e, farem a to je napříč celou Evropou, takže například ve Spojeném království ženy, které vlastní půdu, představují pouze 16%, takže eh, eh, to většinou jsou navíc případy třeba vdov, které dědili půdu po manželovi a podobně, to tež Norsko, Irsko, kde eh, ženy dostávají kde, kde mají eh, nějakou vlastní půdu, bývá spíš ve v jižní a východní Evropě, ale pravidla je to pouze půda na eh, zajištění vlastního živobytí. A, takže eh, tady je jeden prvek nerovnosti. Ehm, já jsem se věnovala postavení žen třeba v Irsku, kdy ženy jsou diskriminovány, zneužívány a Eh, obecně je to omlouváno a zdůvodňováno. Takže skutečně je to odvětví velice nerovné a, a genderově diskriminující, takže tím spíš se to samozřejmě bude týkat i žen, které pracují, eh, migrantek pracujících v zemědělství. Tady třeba vidíme eh, záběr, eh, kde vidíme, kdo vlastně se vyskytuje v té mm, aréně a tak vypadá i zemědělství. Takže lidé, kteří migrovali v rámci Evropské unie, Ehm, já třeba já jsem žila desítky let v severním Irsku a e, takže budu, mohu hovořit o zpracovatelském potravinářském průmyslu a, a o farmách. Um, takže Severní Irsko mm, dnes už každý ví, kde je, takže tady to vidíte na mapě, je to ta e, horní horní část Irského ostrova. A Také samozřejmě máme omezená data, co se týče žen migrantek, protože je velmi málo spolehlivých dat. Víme, že více mužů pracuje v zemědělství, ale je to různé podle odvětví. Jak říkala Francesca, ženy pravidla bývají eh, eh, najímány na sklizeň jahod ve Španělsku, eh, kde se myslí, že jsou pro tuto práci vhodnější, že mají citlivé ruce. Matky s dětmi často bývají také rekrutovány, protože chtějí mít jistotu, že se na konci sezóny ti pracovníci vrátí a ženy s malými dětmi dětmi zpravidla mývají motivaci se pak vrátit domů. Zemědělská práce je málo placená, jak říkala Francesca, dá se to vždycky ještě trošku stlačit dolů. Je to těžká práce, sezónní, časově omezená. Někdo říká, že tento typ práce by měl být mechanizovaný a měli by to dělat roboti, ale protože právě jsou k dispozici takto levní migranti, tak není motivace e, kupovat mechanizaci. A přestože e, a i když i tehdy, kdy pracují legálně, tak mývají velice dlouhou pracovní dobu a jsou málo placeni a žijí v hrozných podmínkách. Výzkum jsem dělala e, v oblasti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 je velká míra taky strachu. Lidé se opravdu bojí, eh, bojí se, že když budou eh, se dožadovat svých práv, hm, takže hm, přijdou o tuto příležitost, jak říkala tady paní kolegyně, oni nikdy nevědí přesně, pro koho pracují, protože zpravidla pracují pro nějakou agenturu eh, a ne pro, přímo pro toho zemědělce, mají strach z registrací, nevědí kde a jak se registrovat a podobně. Je tu celá řada nevýhod, jako jazyková bariéra, podepisování smluv v jazycích, kterým nerozumějí, eh, a eh, farmář zpravidla je také jejich domácí a ten jim zajišťuje velmi špatné podmínky a eh, a zpravidla on také zajišťuje jedinou možnost dopravit, takže a navíc je tam je tam eh, větší zranitelnost, protože ty farmy bývají eh, izolované na venkově. Zase často nejsou placeny přes časy, nejsou informováni o tom, jak se domáhat svých práv. A nyní eh, pár slov o ženách v potravinářském zpracovatelském průmyslu je dobré, že název tohoto sezení se týká nejenom žen na farmách, ale také na venkově, protože e, i zpracovatelský potravinářský průmysl e, je velmi vykořišťující. Během toho výzkumu v potravinářském průmyslu e, v severním Irsku jsme se setkali se spoustou migrujících pracovníků, byli tam Lotyši, Poláci, Ukrajinci, Rumuni a Portugalci. To bylo velmi zajímavé. A tady vidíme, a hovoří se o tom, ty ženy tady hovoří o tom, jak jsou málo placené, všechno jsou to ženy eh, v továrnách, kde šéf je muž, vypráví, jak jejich matka pracuje 12 hodin denně a nedostává zaplacené přes časy. Mnoho lidí je z Lotyšska, přijeli tam za přáteli nebo za, za příbuznými. Ona tam také hovoří o tom, že ten zaměstnavatel je chamtivý a neplatí e, přes časy a podobně. Na rozdíl třeba od španělska sklizně jahod, tak tady vidíme, ženy buď bez dětí nebo s velkými dětmi, které dostávají přednost, takže mohou pracovat delší směny. A že to tedy nejsou dočasné migrantky. A zpravidla umějí špatně anglicky, většina jejich spolupracovnic je ve středním věku, takže mohou pracovat i dlouho do večera a o víkendech a Vidíme, že jsou najímány v různých situacích a v různých postaveních eh, v životním cyklu. To je zajímavé, že tady vidíme, že se ženy snaží o integraci, snaží se naučit lépe jazyk, některé z nich chodí do kostela a učí se anglicky, ale mají proto málo prostoru, ehm, ale ehm, jestliže končí v 6 večer, eh, tak ehm, Mm, říkají, že prostě to ne, nestíhají. Takže integrace jim rozhodně není usnadňovaná, dlouhá pracovní doba je udržuje ekonomicky eh, marginalizované a sociálně marginalizované a brání jejich integraci. Taky konstatujeme, že ehm, nejsou zajišťovány potřeby migrantek. Třeba délka pauz, eh, třeba na návštěvu WC a podobně. V továrně mají dvě pauzy, jednu 20-minutovou, ale ve skutečnosti je to 11 minut, protože musíte z pracoviště na kantýnu, to chvilku trvá, potom na WC, kde je vždycky fronta, protože tam to WC je jenom jedno a spousta žen je to fyzicky náročná práce, tady třeba hovoří o těžké celodenní práci, kdy balí jablka, dávají je na palety, je to těžké, nosí stovky eh, beden, kde večer bolí ramena a záda, měli by pracovat do šesti nebo do osmi, ale často pracují do jedenácti v noci. A, ehm, takže dají si večeři, v 6 ráno zase už musí do práce, je to jako otroctví. Tady říká, nikdy jsem nežila v tak hrozných podmínkách. Na začátku to šlo, a jestliže to jiné ženy vydrží, tak já to taky zkusím. To je jako, vidíme tady tu rezignaci, že prostě ti lidé akceptují ty strašné podmínky, že prostě jinak to nejde. Takže na závěr. Jedna z potíží je, že zemědělská práce je, eh, to je způsob, jak, kde se snaží zvyšovat zisk tím, eh, že eh, zneužívají lidi, je daleko dražší nakupovat mechanizaci na sběr jahod, spíš než zneužívat pracovnice. A problém, jak říkala Francesca, je ten, že přestože ti lidé jsou velmi málo placeni, jsou pořád ještě více placeni, než by byli doma a je to velká etická otázka pro mě, a sice proč práva legálních migrantů v EU jsou stejná jako práva e, lidí bez papírů třeba ve Spojených státech, jako jak je to možné? A další obecná otázka je nezávislost farem a farmářů, kdy je velmi těžké regulovat podmín, pracovní podmínky. Otázky BOZP se nestahují na farmy. Eh, mm, nezávislost zemědělců a jejich pracovní síly je velice chráněná, takže otázka zní, jak toto vůbec překonat. To je problém. A jak jsem říkala na začátku, je velice důležité eh, věnovat se i potravinářskému odvětví a dalším zaměstnáním na venkově, které také velice zneužívají ženy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji a nyní dám prostor pro naše členky García Pérez. Buenas, buenos días eh, y en primer... Dobré dopoledne všem. Nejdříve bych chtěla poděkovat našim odbornicím, které se účastní našeho slyšení. Jedná se o situaci žen migrantek ve venkovských oblastech. Vyslechli jsme tři přednášky a eh, já předpokládám, že budeme mít k dispozici ještě další prezentace. V těchto přednáškách jsme viděli popis v podstatě stejné situace ve všech zemích Evropské unie. Samozřejmě existují svá specifika, která se bojí s určitými zeměmi, znamená podle toho, jaká zemědělská činnost se tam a provozuje. Ale e, ta situace je v zásadě stejná. Jsou tam lidé, kteří pracují, jsou zranitelní, potřebují ochranu, pracovníci jsou migranti. A vždy, když se jedná o ty eh, zranitelné sektory, tak jsou ženy zranitelnější než muži. Ženy migrantky čelí specifickým problémům a týká se to zejména žen. Vždy u žen jsou problémy ještě vyostřenější než u mužů. To jsme si vyslechli i v přednáškách. Minulý rok jsem měla možnost navštívit Ragúzu, byla jsem tam společně s Franceskou, navštívili jsme tam nevládní organizace, které se snaží pomáhat těmto ženám. Ovšem, například jsme se tam účastnili i schůze se zemědělskými organizacemi, a navštívili jsme i farmy samotné, na kterých eh, se zavádějí specifické programy. To jsou tedy farmy, které se starají o tyto ženy. To je třeba také podotknout. Existují místa a zemědělské podniky. Existují zemědělci, kteří mají velice pozitivní postoj a snaží se, že nám Ovšem z obecného hlediska lze říci, že většina žen je předmětem vykořišťování, že jsou velice zranitelné, že nemají přístup k vzdělání pro své děti a že jsou sexuálně zneužívány. E, naskakovala nám husí kůže, když jsme viděli, co vše se tam odehrává. Ráda bych poděkovala nevládním organizacím za jejich práci. Je velmi důležité, že se snaží těmto ženám pomáhat. Rovněž bych také ráda hovořila ještě o jiné skutečnosti, a totiž o dopadu politik úspor. Veškeré ty škrty, které byly předepsány. Konkrétně v Raguze jsme hovořili s státními zařízeními a jejich zástupci nám řekli, že mají e, velice málo personálu, tak, také například e, v oblasti inspekce práce, což je zásadní záležitost. E, v Itálii existují zákony, existuje tam dobrá legislativa, která zajišťuje bezpečí i těmto pracovnicím. Ovšem, tady je zásadní role pracovních inspektorátů. Vše musí být kontrolováno a ověřováno, tak aby ti, kteří to nedodržují, byli po trestání, Pokud ovšem máme pouze jednoho pracovního inspektora na 500 zemědělských podniků, tak je velice obtížné vykonávat řádný dohled a uvalovat sankce na ty, kteří zákon nedodržují. Ještě bych ráda připomněla eh, výrok jednoho zemědělce, kterého jsme navštívili. On řekl ano, dochází k tomu, že respektive dochází k takovýmto případům, ale není možné to ze všeobecňovat. Vlastníci zemědělských podniků přiznávají sami, že takovéto případy existují, že k takovýmto negativním jevům dochází, Zároveň ale říkají, že vlastně ti zemědělci, kteří podmínky nedodržují, potom vrhají špatné světlo na ty zemědělce, které předpisy v oblasti pracovního práva dodržují. Ti jsou pak tímto poškození. Proto i sami zemědělci říkají, že si přejí, aby se situace změnila, neboť image, který se takto vytváří, je potom škodlivý pro celou oblast vrhá to negativní práci, eh, světlo jak na jejich práci, také na, jak, tak na produkty, které vyrábí. Závěrem, potřebujeme více zdrojů a personálu pro pracovní inspektoráty. Legální eh, oblast je v pořádku, existují pravidla, která zajišťují ochranu těmto ženám. Je třeba, aby se dostatečně kontrolovalo, zda jsou tato pravidla dodržována. Dále je třeba podpořit nevládní organizace, které se starají o tyto ženy a pomáhají jim. To je zásadní. E, jak již bylo uvedeno, tyto organizace potřebují širokou podporu, e, odvádějí obrovskou práci a e, vlastně tady nahrazují práci, kterou by měl odvádět stát a jeho orgány. Je tedy třeba podpořit inspektoráty práce, podpořit nevládní organizace. A já doufám, že i dnešní slyšení ukazuje, že politika má zájem o toto téma a e, že se takto podaří zajistit, aby se situace zlepšila. Situace v zemědělství, situace jak pracovnic lokálních, tak pracovnic migrantek, těch kolujících pracovnic, aby tyto pracovnice již nebyly tak zranitelně, jako jsou nyní. Děkuji všem, kteří se dnes dostavili na naše slyšení, kteří hovořili o tom, jak vypadá realita. A sociální demokraté se budou i nadále snažit zlepšit živ- kvalitu života těchto pracovnic. Děkuji. Děkuji, paní Anna Jok má slovo. Děkuji, budu hovořit švédsky. Děkuji. Veřele děkuji za velmi zajímavé prezentace Samozřejmě víme, že tento problém existuje, ale když to od vás tady takto přímo slyšíme, tak samozřejmě nás to vybízí k tomu, abychom se tím zabývali ještě více. V roce 2009 jsem eh, se spolu podílela na právních předpisech pro potírání obchodování s lidmi. Eh, měli jsme v roce 2011 eh, díky tomu právní akt. ono samozřejmě není snadné touto cestou ty problémy vyřešit, protože i v současnosti bojujeme s velkými problémy a musíme se postarat o to, aby právní předpisy řešily hm, ty nejnovější okolnosti, nejnovější vývoj situace, tak jak vy jste to tady eh, popsali. Situace na základě těch obrázků eh, ukazuje, že eh, třeba i s ženami přicházejí děti a tyto rodinní příslušníci a děti ti nepřicházejí dobrovolně do západní Evropy. Eh, problém je, že tito lidé jsou velmi často k tomu eh, nuceni, protože eh, finanční podmínky v jejich zemi jim to nedovolují tam setrvat. A podle mého názoru je to velmi často tak, že tyto ženy jsou vykořesťovány protože jsou špatně placeny, ale zároveň jsou také sexuálně zneužívány. Eh, protože zaměstnavatelé tady využívají své situace a ty ženy, které si přivedly své děti, ty velmi často jsou právě sexuálně obtěžovány a zneužívány. V Evropě roku 2018 by něco takového mělo být naprosto nepředstavitelné. My tady neseme zodpovědnost za to, že tito spoluobčané, kteří hledají práci v jiných zemích, nebyli vystavovány takovým situacím. Každý z nás za to nese zodpovědnost a všichni se musíme pokusit tomu zabránit. Dále se tady také zmiňovalo, že za týden eh, tady ty ženy získají 10 až 20 euro jak to vypadá v poměru mezi muži a ženami? Jsou ženy hůře placeny než muži, i když eh, odvádějí stejnou práci? Mám dojem, že do této situace se dostávají také četné děti. To přece není v současnosti možné. Tam je potřeba eh, každou podrobnost odhalit a vědět o té situaci vše. Eh, slovo má paní Maria Neuchel a potom další řečnice. Ráda bych eh, tady nadnesla jeden pojem, který vyslovila má předřečnice a který u nás na skupině S a D je pro nás zásadní, to je pojem dobrovolnosti. Vedli jsme diskusi o dobrovolnosti, co se týče oblasti prostituce. Vedli jsme diskusi o dobrovolnosti, pokud šlo o náhradní matky, máme diskusi o dobrovolnosti, když šlo o darování orgánů a máme tu též diskusi, pokud jde o tento typ pracovních míst které nikdo z nás ještě nepokládá za žádoucí pracovní místa. Toto je zásadní diskuse, neboť někdy, a to je třeba jasně říci, někdy jsme v našich vlastních stranách či rodinách stranických poněkud rozhádáni, že máme pocit, že žena musí mít dobrovolně možnost rozhodovat o tom, jak bude zacházet se svým životem, ale já nevidím, jak u náhradní matek, tak u prostituce či o Eh, darování orgánů. Já v tom vůbec nevidím žádnou dobrovolnost. Pro mě to vůbec dobrovolné není, protože to vždy rozhodnutí, které pochází z určité bezvýchodné situace, je pod tlakem. A tady je pak nějak snaha nalézt pro sebe tu nejlepší cestu, ale to je ta nejlepší cesta pod tím velkým tlakem, která může být zároveň tou nejhorší cestou. A proto já bych chtěla nutně podpořit předřetnici a také naše odbornice na pódiu. Je třeba Eh, začít s osvětou, odpovědností. Mně se líbilo to, co jste hovořili o Rumunska, že sázíte masově na osvětu, to je zásadní. Je třeba, aby zeměděny alespoň věděli, do čeho jdou. Je strašné, že nouze je někdy donutí k tomuto přesto učinit, ale osvěta, aby věděli, s čím budou mít co dočinění. A na druhé straně musí konečně muži, ale také i ženy, nejenom muži jsou těmi, kdo se proviní. Tito lidé musí do vězení, pokud se obohacují na nouzi a chudobě jiných eh, lidí. Není možné jen tak postrotat, ty, ty, ty, to se nesmí, ne. Tady musíme mít masivní sankce a tresty. Není možné, že máme velké tresty za daňové či drogové delikty, ale za to, že někdo zneužívá nouze lidí, kteří nemají žádnou jinou možnost, že takovýto člověk, eh, že se řekne, že to byl přečin a zaplatí nějakou malou peněžní sankci, to není možné. Já eh, normálně nejsem ta, která by volala po tvrdém právu, ale v této situaci potřebujeme jasné zákony. Kdo zneužívá nouzi a bezvýchodnou situaci jiných lidí, není nic, takovýto člověk není nikdo jiný než až otrokář, i když se, za, se skrývá za nějakým penězi, které vyplatí. A takovýto lidé, tito otrokáři, musí být postiženi jasnými sankcemi, musí se dostat do vězení. Musíme to všude právně prosadit. Potřebujeme to Mělo by to mít naše měřítko pro to, co je dobré a co je správné. Potřebujeme mít jasný zákon, který to jasně vysloví. To je to nejmenší, to můžeme udělat. Ať už se to jedná uprchlíků, kteří se jsou, nemají vůbec žádný status, nebo ať už se to týká migrantů, osob z Evropské unie. Pro mě je obojí to tež. Pro mě je to prostě určitý typ otroctví a tady potřebujeme masivní sankce. Nic jiného než toto. Děkuji. A nyní dám slovo tady paní Jana. Organizat acest, această audiere publică care are un subiect. Děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení, které se týká zásadního a velmi citlivého tématu. Je to skutečnost, kterou si nelze skrývat, je to sociální realita, kterou je třeba maximálně uvést ve známost. Je potřeba, aby si to taky uvědomili příslušné úřady a taky je třeba vyvíjet na ně tlak, na eh, místní eh, orgány dotčených oblastí, oblastí, kde k takovým situacím dochází. Ženy, které pracují v zemědělství, jsou v těchto oblastech zneužívány. Rumunsko, třeba v zemědělství, eh, to uznává, že mnoho žen pracuje a musíme chránit naše občany, musíme chránit občany členských zemí a já sama jakožto europoslankyně za Rumunsko taky musím bránit zájmy eh, rumunských pracovnic v zemědělství, které eh, pracují v jiných zemích EU, hlavně v Itálii a ve Španělsku. Samozřejmě my eh, známe tuto realitu a proto je pro nás tak důležité, aby všechny členské státy EU jednali, aby tato sociální realita e, přetrvávala. My odsuzujeme veškeré projevy násilí a hlavně podmínky, ve kterých tyto ženy pracují a žijí v Itálii a ve Španělsku. Nemají odpovídající bydlení, nemají e, přístup k dopravě, z pracoviště, třeba do vesnice, Eh, děti těchto žen nemohou chodit do školy, protože nemají žádnou možnost, jak ty děti do školy eh, dostat od místa, kde eh, bydlí, nedostanou se na vesni, do vesnice v sousedství. A musíme si uvědomit, že dochází k zneužívání těchto žen, i sexuálního zneužívání, a je třeba uznat, a, a, a, že toto existuje a musíme opravdu jednat velice pevně, apelovat na místní orgány, eh, protože ta realita je obecně známá, je to velmi důležitý problém, my to víme. Tyto ženy cestují za prací do těchto zemědělských regionů, protože potřebují peníze, prostě o to jde. Taková je realita. A pokud nejsou včas zaplacené, nedostanou včas zaplaceno, tak je to problém pro rodiny, které takto na dálku živí. A proto tyto ženy akceptují, že se s nimi takto zachází. Ta finanční nouze, finanční potřeba. A to vede k tomu zneužívání žen, kdy pracovní podmínky neodpovídají, pracovní doba je nepřiměřená a podobně. Takže my všichni jako členské státy bychom měli přijmout legislativu, která důrazným způsobem tyto ženy bude chránit. Děkuji, Jano. A nyní dám slovo eh, mm, expertům z eh, oddělení pro občanské záležitosti a ústavní eh, občanská práva a ústavní záležitosti. Děkuji, dobrý den. Je nám potěšením seznámit vás s naší studií. Já budu prezentovat první část a kolegyně Paloma druhou část. Máme málo času, takže nepokryjeme všechny body naší studie, ale eventuálně budeme mít potom příležitost se k některým bodům vrátit v diskuzi. Čili hlavní cíle naší studie bylo eh, kvalitativní přístup k podmínkám zaměstnávání migrujících žen na venkově a ve farma, farmách v Itálii a ve Španělsku, abychom ilustrovali strukturální a situační faktory, které způsobují, že tyto ženy jsou náchylné ke zneužívání. E, právní nástroje a politiky e, a, a Eh, jejich analýza eh, pro boj proti zneužívání eh, a zneužívání v zemědělství a dále studie situace z genderové a lidskoprávní perspektivy. Projekt začal na základě rámce který stanovil podmínky pro zranitelnost. Podmínky zranitelnosti a náchylnosti, které nejsou spojené s osobními charakteristikami, ale které jsou situační. Takže obecně popíráme eh, eh, tu definici, jako že by ženy byly bytostně náchylné k zneužívání. Jedná se o situační eh, zranitelnost, která vyplývá z okolností a strukturálních podmínek. Proto ani represivní opatření nestačí. Zranitelnost žen taková, že eh, migrující ženy jsou vystaveny eh, různým formám diskriminace s, eh, v mezigenderových kontaktech a také z pohledu z důvodu jejich postavení migrujících osob a podobně. A Eh, toto také v souvislosti se směrnicí 2011-36 EU, kde zranitelnost je definována jako situace, kdy osoba nemá odpovídající alternativu a v této v tomto zranitelném postavení jsou osoby donuceny akceptovat situace a, a zneužití, ke kterému dochází. Proto směrnice 36 považuje zneužívání nebo, eh, nebo souhlas se zneužíváním za irrelevantní. V pozadí naší studie je, že jsme studovali systémové vlastnosti a, a modely výroby v zemědělství, které zvyšují zranitelnost. Co se týče migrace s nedostatkem právní jistoty, migranti v EU bývají většinou eh, uprchlíci anebo ženy z východní Evropy. A empiricky zjišťujeme, že eh, migranti, kteří mají povolení k práci, pracovní povolení, to eh, je poměrně menší procento a um, je eh, zvýšená poptávka po ženách pracujících, především v těch regulovaných odvětvích, jako je zemědělství. A v případě žen často je tam eh, otázka genderově mocenských vztahů. A eh, co se týče diskriminace na základě pohlaví, národnosti a podobně, je, e, toto je zakotveno v, v, v, v, jaksi v tomto odvětví. Je to vyloženě model výroby. Tento model na různých úrovních snaží náklady kartelově snížit a využívá k tomu zneužívání pracujících. Takže priority společné zemědělské politiky se zdají být hlavně konkurenceschopnost, produktivita a zisk a nevěnuje se tolik pozornosti právům pracujících hmm, právní a sociální eh, prekérnost eh, činí z těchto pracovníků levnou pracovní sílu Ehm, bez ohledu na původ, jestli jsou z EU nebo ze třetí země a rizikové faktory pro zneužívání jsou zastoupeny v zemědělství EU eh, ve všech oblastech a kromě toho eh, ještě v případě migrujících žen je toto posíleno. Kromě toho je tu e, nedostatek solidních dat o migrujících ženách v zemědělství v EU a to by mělo být prioritou pro instituce EU. Ehm, a v, naše studie v Itálii a ve Španělsku, tam my jsme vybrali ty dvě země, protože e, tam je konzistentní migrace z Afriky a z východní Evropy a segmentace trhu e, na základě Eh, různých aspektů eh, je poměrně stabilní a v Itálii a ve Španělsku to jsou dvě země s největším počtem migrujících pracovníků s velkým zastoupením ženám, žen v zemědělství. Zvlášť v Itálii jsme se zaměřili na Raguzu z těch důvodů, které už uváděla Francesca a v Raguze jsme e, zahájili práce v terénu v roce 2013 a mm, v Itálii, v jiných zemědělských oblastech je, jsou hlavně africké pracovnice, e, které jsou také sexuálně zneužívány. Ve Španělsku jsme se věnovali provincii Huelva, ta už taky tady byla zmíněna eh, s produkcí jahod a dále provincie Almeria, kde jsou foliovníky pro um, výrobu um, ovoce a tam jsou najímány velké počty migrujících eh, pracovníků, hlavně žen. V Itálii eh, tam jsme dělali vlastní práce v terénu, ve Španělsku tam jsme studovali existující studie a takže jsme nejprve eh, se věnovali systému sezónního, sezónní, dočasné a cirkulární migraci, kdy um, vlastně celý ten systém zvyšuje zranitelnost pracovníků. Třeba ve Španělsku jsou dvě úrovně pracovníků v zemědělství. Sezónní ženy, sezónní pracovnice z Maroka, protože to nejsou jenom z východní Evropy, které jsou nabírány eh, takzvaně eh, na základě smluv eh, v zemi původu a dále potom pracovníci z EU přes agentury. Takže třeba kanály pro migraci sezónních pracovníků ze třetích zemí, to vede k nahrazování jiných pracovníků podle dostupno, na základě dostupnosti, ale tento systém dále zhoršuje segmentaci na základě genderu a podobně. Například otázka péče o rodinu je často nástroj eh, pro zajištění cirkulární eh, migrace a zajišťování pracovní síly. Další případy, které jsme studovali v Itálii a ve Španělsku, mnoho Ehm, žen na farmách je vystaveno zneužívání, to už tady zaznělo, a vykořišťování často bývají ehm, nedostatečně kvalifikované nebo méně kvalifikované a, a, ehm, a méně placené než v jiných odvětvích zpravidla žijí izolovaně a segredovaně, to taky tady už bylo řečeno v Raguze nebo v Almerii nebo v takových táborech, eh, jak v Itálii, tak ve Španělsku zpravidla jsou více závislé na svém zaměstnavateli a péče o rodinu je dalším faktorem zranitelnosti. Třeba v případě Ragúzy Francesca o tom hovořila. V případě Rumunek v Ragúze Často jejich vykořišťování je ještě doprovázeno sexuálním zneužíváním a je na ně vyvíjen psychologický tlak, ani není potřebný fyzický nátlak a proto se to těžko dokazuje a, a těžko eh, to udává a vyšetřuje. Takže se to pak těžko stíhá. Sexuální zneužívání je, se vlastně stává také sou, součástí tohoto formy moderního otroctví. Děti jsou nástrojem k vydírání a podobné případy se eh, prokázaly i ve Španělsku ve Velva a jak v Itálii, tak ve Španělsku jsou případy sexuálního zneužívání migrantek, které nejsou přímo zaměstnané v zemědělství, ale žijí na venkově a třeba pro sezónní migranty ne, ne, nemají, jak si, ne, jsou, jsou ubytovány naprosto neregulovaným způsobem. Je potřeba identifikovat strukturální faktory, které způsobují zranitelnost migrantek. A, a nyní nechám slovo Letici a ta bude hovořit o části studie, která hovoří o stávajících kapacitách právního rámce EU. Good afternoon. Um, okay, I will now... Dobře, eh, já se pokusím eh, tady eh, ilustrovat ty věci na druhé části naší studie. Tam jsme se věnovali eh, dvěma sekcím, tedy jednak jsme chtěli analyzovat eh, mezinárodní a evropský právní rámec o obchodování s lidmi, nucené práci, eh, novodobému otrokářství. Pokud jde o mezinárodní právní rámec, tak jsme se zabývali definicí obchodování s lidmi podle protokolu z roku 2000 11 a snažili jsme se e, řešit definici e, třeba otrokářství v rámci e, jiných mezinárodních úmluv. Snažili jsme se tedy zamyslet nad těmito koncepty a nad provázání těchto konceptů, ale ta vazba je zatím nejasná. Není tady jasné to rozlišování eh, a, a vztah těchto různých pojmů, jako je obchodování s lidmi a nucená práce. To vyplynulo i z nedávné judikatury Evropského eh, dvora pro lidská práva. Zejména pokud jde o tu část o mezinárodní právní eh, rámci, tam jsme se zaměřili eh, na úmluvu eh, Rady Evropy z roku 2005 proti obchodování s lidmi. To byl důležitý krok v rámci mezinárodních nástrojů, protože tady byl zaujat jasný postoj na základě genderu. Jsou tady důležité principy, jako například podpora a netrestání obětí obchodování s lidmi za jejich eh, aktivity, protiprávní aktivity, eh, které podnikly za těchto okolností. Máme tady eh, také příslušnou směrnici z roku 2011 36. Organizace Eh, na mezinárodní úrovni přijali eh, různé úmluvy. Máme tady eh, úmluvu Organizace práce na toto téma, máme tady také protokol z roku 2014 lomeno 39, je tam <laughs> doporučení 203 a tam vlastně také přijali různá doporučení pro nucenou práci. Nástroj Evropské unie proti zneužívání práce tam byla přijata eh, směrnice 2011-36 a eh, tato směrnice znamenala velmi důležitý posun ve srovnání s dřívějšími směrnicemi EU, protože se přijal integrovaný přístup na základě eh, pohlaví a tady je důležitý také princip podpory a nepronásledování obětí eh, obchodování s lidmi a my jsme v naší studii zdůraznili, jak tento princip nebyl konzistentně eh, zohledňován eh, v evropské legislativě, pokud jde o obchodování s lidmi a zneužívání. Dále jsme také v naší studii zjistili, jak tato důležitá směrnice nebyla přiměřeně implementována v mnoha členských státech. Zejména jsme se zaměřili na ustanovení, která se dotýkají Eh, podporu eh, obětí, podpory obětí. Pokud je o další relevantní instrument eh, Evropské unie v oblasti zneužívání, nemůžu tady pohovořit o všech detailech, ale chtěla bych se zmínit o některých věcech ke směrnici 36 o sezónních pracovnicích. A tady tato směrnice poskytuje důležitá ustanovení, která umožňují zaměstnancům změnit zaměstnavatele. Toto ustanovení ovšem není závazné pro členské státy. A to jasně vyplynulo z naší studie eh, ve Španělsku a tam bylo zřejmé, eh, že to je velmi omezující eh, pro podmínky pracujících, zejména žen. Tato směrnice skutečně neřeší Eh, otázku té eh, dočasné eh, práce a dále jsme se také zabývali mm, směrnicí o vysílání pracovníků a také tím, jak to nebrání účinně sexuálnímu zneužívání a dumpingu. V roce 2011 Evropská komise eh, přijala revizi směrnici 96-71, eh, pokud jde o pravidla ekonomické svobody na jedné straně a sociálních a pracovních práv na straně druhé. Pokud jde o právní nástroj Evropské unie v oblasti pašo, eh, obchodování s lidmi a sexuální zneužívání, jsme se zabývali politikami Evropské unie, které se zabývají související eh, migrační politikou. A tady jsme eh, zjistili, jak inovativní přístup směrnice 36 o obchodování s lidmi vlastně nebyl plně zohledněn eh, v jiných evropských politikách. My jsme tady ilustrovali, jak ta nová strategie pro potírání obchodování s lidmi politika v oblasti migrace a pašování lidí znamená zranitelnost určitých skupin, jako jsou ženy a děti. Tam se vlastně nezohledňují situační faktory a strukturální faktory, které vlastně mohou posilovat zranitelnost těchto skupin. A dále jsme také zdůraznili, jak strategie pro vymícení obchodování s lidmi eh, nepřijala komplexní přístup k obchodování s lidmi. Například se neřeší eh, reproduktivní podmínky eh, osob, není tam ta bezpodmínečná pomoc. A pokud je o migraci, v naší studii jsme se zabývali tím, jak Evropská agenda o bezpečnosti a migraci v roce 2015 obchodování s lidmi považuje za v podstatě organizovaný eh, zločin, eh, formální zločin, který vede eh, k mm, pašování lidí, ale není tady nic, co by efektivně podporovalo práva obětí a potenciálních obětí tedy eh, také problémy s migrací se řeší pouze, pokud jde o eh, hraniční problémy, problémy eh, s pašováním osob, s těmi převaděči, převaděči a jasně se ukazuje, že uzavření hranic spíše posiluje problém pašování a převaděčství a agenda tady nemá žádné bezpečné kanály pro příchod těchto osob do Evropy. A mm, my jsme tady také zdůraznili, jak politiky v oblasti e, azylu mohou posilovat zranitelnost migrantů e, a pracujících zejména v zemědělství. E, tady není efektivní repatriace nebo efektivní pravidla v této oblasti a neprovádí se e, dostatečně přístup e, v oblasti hotspotů. Je potřeba tyto věci reformovat, zejména pokud jde o princip bezpečných třetích zemí, transitních zemí a tak dále. Tady e, velké kategorie migrantů nemohly využívat asilový systém a zůstali vlastně bez pomoci. V naší studii jsme se částečně věnovali také národním eh, zajímavým postupům na vnitrostátní úrovni, kde eh, byla snaha opravdu bránit eh, obchodování s lidmi a chránit práva obětí. Protože nemám dostatek času, nemohu vše rozebrat velmi podrobně. Zmíním pouze dvě věci. Zejména jsme se zaměřili na italskou legislativu, kde byl eh, inovativní eh, přístup k obětem, eh, kde se brání zneužívání tím, že je tady podpora pro povolení k pobytu z humanitárních důvodů a vlastně se usnadňuje přístup k příslušným orgánům. Také jsme zdůraznili, jak inovativní přístup tohoto ustanovení byl ale podkopán skutečností, že se to nedostatečně uplatňuje eh, v Itálii. A ehm, pak tady eh, máme takzvané UK Gangmasters and Labour Abuse Authority, eh, orgán GLAA, kde je snaha bránit pracovnímu zneužívání a řešit to v takových oblastech, jako je například zemědělství. V naší studii jsme se zaměřili zejména na Itálii a podmínky v této zemi a e, tedy e, jsme e, řešili některé konkrétní postupy místních nevládních organizací, které chtějí chránit oběti a řešit právě pracovní zneužívání v zemědělství nemohu vše opět podrobně rozebrat, pouze zmíním důležitou eh, roli eh, organizace Proximas v Raguze, kde poskytují důležité služby, jako je třeba přepravní služba eh, pro ženy migrantky, které pracují v sklenicích a poté také poskytují školní autobus pro děti, které žijí s se svými rodinami poblíž skleníku, kde ty rodiny pracují. Z těchto studií eh, jsme eh, vyvodili eh, ten závěr, že jediný způsob, jak bránit zneužívání v oblasti zemědělství, je provádět a implementovat nejenom trestní předpisy, ale mít konkrétní preventivní opatření, která by byla zaměřena na lidská práva a práva žen a je třeba eh, řešit eh, ty věci, které vedou k chudobě a k zranitelnosti těchto skupin. To je potom vystavuje možnosti zneužívání a vydírání. A navrhli jsme několik doporučení pro evropské instituce i členské státy. Tady opět kvůli času nemohu prezentovat všechny, ale eh, budeme velmi rádi, když některé z těchto doporučení zmíníme během diskuze. Děkuji paní Urban, paní Leticie Palumbo. A nyní máme už málo času, takže jenom požádám naše hlavní řečnice, jestli by na, za to chtěli zareagovat nebo zodpovědět otázky. Mm, každá máte zhruba dvě minuty, prosím. Rispetto a una mm, domanda che mi è stata... Děkuji. K otázce, která mi byla položena před chvílí. Rozdíl, mzdový rozdíl mezi muži a ženami. Nehledě na specifické případy, které se týkají romského obyvatelstva, které čím dál tím častěji přichází do okolí Ragúzy, tam ženy dostávají nižší platy než muži neboť existuje prostředník, ten zprostředkovatel si nechává ty dokumenty té osoby a také toho, ten plat, to, že od žen si prostě ponechává z toho platu větší část než z platu mužů. Co se týče Rumunů, eh, tam jsem eh, viděla, že často existují smlouvy pro ženy, neboť takto jsou více vázány. Existuje specifický případ, já jsem o tom hovořila, to je jedna z těch mála žen, které podali tlestní oznámení. E, toto byla žena, která měla pravidelnou řádnou smlouvu, e, měla nasmlouváno 30 eur za den, tedy mnohem více, než dostávají jiné ženy. Ale v Rumunsku má šest dětí, což vedlo k tomu, že zaměstnavateli mohl ještě více vydírat. Měla tedy regulární smlouvu a relativně vysoký plát eh, ve srovnání s ostatními ženami a právě proto si měla pocit, že je zavázána tam zůstat že to je její povinností. Ještě bych ráda zmínila jeden aspekt, a totiž sankce, které mají trestat. Tato konkrétní žena, o které jsem hovořila po deseti letech, eh, kdy byla zneužívána svým zaměstnavatelem a měla za sebou již šest potratů, neboť byla vlastně znásilněna svým zaměstnavatelem, tak v tomto případě e, soudce nakonec e, vynesl trest který právě také obsahoval skutkovou uh, podstatu otroctví. Nebyly tam ty skutečné řetězy z kovu, ale byly tam psychologické okovy. Ona tam byla uzavřena v tom skleníku a každý den přicházel její zaměstnavatel a nutil jí k sexu já vás ušetřím veškerých detailů, ale když se ta žena nakonec rozhodla podat trestní oznámení na tohoto zaměstnavatele, a to díky rumunskému faráři, který tam působí, když tedy e, podala tu žalobu, tak e, státní zástupce zahrnul eh, do skutkové podstaty právě otroctví a pak se ale rozhodlo, že je to příliš vysoký trest pro toho muže. Tedy zákon existuje, ale není vůbec uplatňován. Ten muž byl nakonec potrestán za sexuální násilí. Ta žena žila v otroctví 10 let a ten muž byl nyní odsouzen za sexuální násilí. Tedy zákony existují, ale nejsou uplatňovány. Chybí vůle a odvaha je uplatňovat. Děkuji paní Rakiči. Excuse me. Ehm, doamnelor și domnilor în Europarlament. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, během eh, veškerých přednášek, které jsme měli možnost si vyšlechnout, paní Dančila, která byla evropskou poslankyní a nyní momentálně premiérkou Rumunska, eh, navštívila Raguzu v rámci parlamentní mize a tam E, zjistili, že je tam asi 6 tisíc farmářů, kde tehdy pracovalo asi 6 tisíc e, pracovníků. V té době my jsme i hned zareagovali na vládní úrovni v Rumunsku a Združení e, Proxima, která působí na lokální úrovni, se angažovala v této věci a stará se o rumunské občany v regionu Ragúzy došlo k osvětové kampani u nás v Rumunsku, v té oblasti, kdy, ze které pocházejí ti lidé, kteří odcházejí pracovat do Rakouzy. A jak jsem řekla, my jsme nastartovali formační a sensibilizační osvětovou kampaň. Evropské orgány ve spolupráci s orgány italskými zašly ještě dále. E, na těch farmách byly prováděny kontroly a situace je následující většina migrantek nelegálních pracovnic z Rumunska odmítla hovořit o své situaci a odmítla podat trestní oznámení na italské, u italské policie. Eh, je to v důsledku té velké zranitelnosti, eh, které jsou ty ženy tam vystaveny. Poté, co proběhla ta kampaň v Rumunsku, poté, co jsme provedli kontroly v regionu Ragusa, situace momentálně podle informací, které máme k dispozici, se eh, zlepšila velmi. Takže můžeme být optimističtí, budeme i nadále postupovat, jak jsme postupovali a situace žen Rumunska v regionu Raguze a také ve zbysku Evropské unie, mám tím na mysli veškeré ty ženy myšlenky, v Evropě jejich situace by se měla postupně zlepšovat. Co se týče vystoupení, eh, které se týkalo zranitelnosti žen. Národní orgány na ochranu, pro ochranu dítěte v Rumunsku se snaží si nejdříve získat přehled o té situaci. Máme asi 14 až 15 tisíc rumunských dětí. To jsou děti ehm, rumunských občanů, které odešly do zahraničí pracovat, ať již legálně či nelegálně. Dále zvažujeme sankce, zvýšení trestů pro zprostředkovatele, kteří dodávají ty nelegální pracovníky zejména do Itálie a do Španělska. Ovšem reakce je stále tatáž. Ta velká zranitelnost vyplývá z toho, že ty pracovnice jak si nejsou schopni tu situaci řešit. Jedná se zejména o farmy na jihu Itálie a skutečně můžeme hovořit o moderním otroctví. Ehm, ve světle přednášek, který jsme si vysvěchli od eh, těch odborníků, které hovořili o té evropské studii, tady můžeme říct, že je pravda, že to se Rumunská Rumunska, Itálie, že pro Rumunsko, Itálsko a Španělsko těmi hlavními destinacemi. Tam odchází naše pracovní síla. Co se týče Rumunska, tady se jedná o velkou zranitelnost, která vyplývá z toho, že my máme nedostatek pracovní síly. Máme asi 200 tisíc pracovních míst a nejsme schopni je zaplnit. To nám ta informace z Ministerstva práce, to jsou 200 tisíc neobsazených pracovních míst. A musím říci, že Rumunsko respektuje právo na volný pohyb osob, tak jak je stanoveno eh, v prohlášení o právu ve eh, lidských právech a také samozřejmě v smlouvách eh, evropských a rovněž v článku 23 rumunské ústavy. Děkuji. A nyní paní profesorka Šoltal, opravdu ale ne více než dvě minuty, protože budeme muset končit a čeká nás další bod na programu. Jenom dvě rychlé poznámky. V tom výzkumu, o kterém já jsem hovořila, jsme nalezli rozdíly v odměňování podle pohlaví. Nepřekvapilo nás to, jestliže ve, na formálním trhu práce je rozdíl mezi odměňováním mužů a žen, tak proč by ten rozdíl nebyl na neformálním trhu práce? To je první poznámka. A druhá se týká vaší zprávy která vypadá jako skvělý výzkum. A je to zajímavé také proto, že vy hovoříte o tom, jak právní nástroje jsou lépe schopné řešit ochranu práv uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří přicházejí do EU. A to je, myslím, ta nejsložitější otázka, kterou musíme vyřešit, a sice jak chránit ženy v zemědělství, a legální, legální pracovnice v rámci EU a to je, to je otázka, kterou musíme vyřešit, abychom se dostali dál. Děkuji, děkuji všem našim řečnicím a expertkám Cílem tohoto slyšení bylo podívat se na pracovní a životní podmínky těchto žen a zjistit, jakým způsobem zamezit jejich zneužívání a zlepšit jejich ochranu. A pokud se má situace zlepšit e, pro migrující pracovnice na venkově a na farmách, musíme dělat daleko víc a musíme i v Evropském parlamentu udělat víc a v členské země samozřejmě a místní orgány musí také jednat společně. A děkuji vám. další, další bod programu je zneužívání a sexuální obtěžování ve veřejném prostoru, návrh zprávy, kde já nejprve dám e, slovo e, zpravodajce e, paní Pina Picerno. Grazie, grazie, presidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tady pokusím eh, nastínit eh, stručně důvody, proč jsme si přáli přijmout tuto zprávu z vlastní iniciativy o opatřeních, která mají potírat sexuální a psychické obtěžování na pracovišti. Myslím si, že je potřeba, aby se nás hlas, při, náš hlas připojil k ostatním v Evropě a měli bychom pomoci milionům žen Eh, které eh, v rámci kampaně mýtů upozornili na celou řadu případů zneužívání a obtěžování. Musíme je podpořit a vyslat signál. Musíme zamít, eh, vlastně odsoudit některé ty věci, které se tady dějí, to jakési zlehčování těchto věcí to jsou tady lidé, kteří upozorňují na to, že eh, tyto oběti se na tom nějakým způsobem spolupodíleli. Eh, tady si musíme uvědomit, že tyto ženy jsou jednak obětí, když dochází eh, k tomu činu a potom také, když jsou odsuzovány za to, jak se oblékají, co dělají, jakým způsobem se baví. A tady vše je stěžováno tím, že ty ženy třeba okamžitě nemají tu odvahu nahlásit daný případ. Tyto ženy eh, tyto případy, to všechno se nás osobně dotýká, ať už jsou to chudé nebo bohaté ženy, známé nebo neznámé. To je něco, co se děje na všech úrovních společnosti, týká se to všech ras. Tady zkrátka dochází eh, k méně nebo více jasnému násilí, ať už je to eh, explicitní násilí nebo skrytější, verbální eh, nebo eh, jiné. Je to něco, co je opravdu nepřijatelné pro naši svobodu, naši pracovní činnost, kariéru, pro náš život. Je to nesmírně komplexní výzva. Údaje, z regionální i evropské úrovni tady nastínují velmi varovný obrázek. Všechny výzkumy ukazují, že je asi polovina žen v Evropě je obětí nějakého typu násilí. A proto musíme vytvořit politiku represní, ale samozřejmě také preventivní, protože násilí, zastrašování, to jsou věci, jejichž forma se mění, neustále se vyvíjejí v průběhu doby a samozřejmě to může e, využívat i nové technologie. Podívejme se jen na to, co se děje na sociálních sítích. Ty miliony případů pornografie, nebo eh, třeba toho, jak jsou zveřejňovány různé obrázky jakožto odveta a eh, jak se šíří některé filmy, jejich šíření je ještě eh, prohlubováno těmi novými technologiemi, které to lépe umožňují. Toto je velmi prastarý problém, ale vidíme, že to násilí pokračuje a využívá i ty modernější způsoby. Tomu jsou vystaveny e, ženy na, na ulicích, na veřejných místech, e, na všech, na všech možných místech. Víme, že ženy e, mají přístup k veřejnému životu teprve mm, krátkou dobu. V některých částech světa k tomu ještě nedošlo a v některých oblastech se to teprve rozvíjí, ale e, vidíme každopádně, že ta situace se posouvá vpřed, jsou různá místa, kde ženy již mohou zastávat významnou pozici a sexuální a psychické obtěžování je diskriminací. To musíme říct naprosto jednoznačně a musíme proti tomu také e, vystupovat jako proti diskriminaci, protože to je diskriminace. Nechceme tady eh, dále umožňovat eh, eh, nějaké zásahy proti patriarchální společnosti. To nechceme, ale chceme zkrátka vylepšit situaci žen, aby nedocházelo k sexuálnímu a psychickému obtěžování. V Evropském parlamentu i v rámci evropských institucí bylo podniknuto mnohé pro potírání těchto jevů. Přesto ale přetrvávají, je stále ještě mnoho případů sexuálního a psychického obtěžování na pracovišti a potírat tyto jevy je velmi obtížné, je těžké je zcela vymítit. To bylo řečeno i na e, předchozím slyšení. Pokud e, nebudeme poukazovat na tyto jevy, tak mm, budou ženy ponižovány a vlastně se nedodržuje pravidlo, že ženy jsou eh, si rovny s muži. Tady je potřeba i kulturně tyto věci řešit. Je potřeba odstraňovat stereotypy, protože tyto stereotypy jsou zavádějící. Opakuji to neustále, říkala jsem to mnohokrát i v minulosti. I v Evropském parlamentu i na plenárním zasedání musí tyto věci zaznívat, protože tam jsme z úst mužů zaslechli mnohdy naprosto nepřijatelná slova, pokud jde o hodnotu naší práce. Znamená to, že nás čeká ještě velký kus práce a nebude to práce snadná, protože tady existuje tento typ subkultury a přichází k drobnější, dochází k drobnějším nebo zásadnějším případům diskriminace. Nejde pouze o obtěžování. Velmi často se e, podceňují dopady na veřejný život. Je napadána důstojnost žen. Víme, že vzdělávání sehrává zásadní úlohu Uvědomujeme si, že od mateřských škol až po univerzity je třeba mnohé změnit a to stejné platí i pro pracoviště. Nejdůležitějším problémem kterého se musíme ujmout, je nalezení vhodné právní definice. Paní předsedkyně mě nabádá, abych ukončila svůj příspěvek, takže dodám, že potřebujeme zkrátka právní definici těchto fenoménů, protože jednotná definice na evropské úrovni zatím neexistuje tak aby bylo možné tyto eh, jevy eh, jednotně řešit. Díky hnutí mítů Společnost nově eh, uvažuje nad tím, co to znamená být obětí eh, sexuálního obtěžování, ale na legislativní úrovni to ještě neproběhlo, proto se na to musíme zaměřit. Já jsem se o to pokusila v mém textu a donívám se, tím se blížím ke konci, že je důležité definovat co je vlastně veřejný život protože existuje veřejný život i ve virtuálním prostoru a tam jsou ženy také obtěžovány na sociálních sítích a na internetu. Já jsem se pokusila zaměřit na to, eh, jak tuto problematiku ošetřit a já doufám, že vy vašimi pozněcími návrhy přispějete k vylepšení mého textu. Děkuji, slovo mají stínoví zpravodajové za EPP paní Anna Záborská a paní Kozlovská ji bude tady zastupovat. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, paní zpravodajko, dámy a pánové. Nejdříve chci omluvit paní Záborskou za to, že se nemohla dostavit a stručně představím její pohled na věc. Naše stínová stradověka blahopřeje paní zpravodajce za odvedenou práci, za veškeré úsilí, které odvedla pro to, aby připravila eh, tuto zprávu z vlastní iniciativy, která je velice vyvážená a ukazuje jednak utrpení žen a veškeré negativní aspekty, ale také se snaží přijít s eh, řešeními, která jsou nutná. Ona Záborská zejména potrhuje zásadní roli mužů v rámci boje proti těmto fenoménům a skutečnost, že chceme pracovat proti, bojovat proti všem formám násilí na ženách a že potřebujeme také informační kampaně zaměřené za muže, to je nutné. Paní Záborská rovněž zdůraznila, že i když eh, Spravodajka a poslanci se možná neschodnou v detailech eh, u tohoto tématu, tedy boji proti sexuálnímu obtěžování žen, eh, proti násilí páchanému na ženách a proti tomu, čemu říkáme sexuální harašení na pracovišti. I když se tedy v těch jednotlivých detailech neschodneme, určitě máme takový spodní, společný zásadní pohled, že nám jde o to, abychom eh, docházeli skoncovat s veškerými formami násilí páchaného na ženách, které jsou Ženy jsou zranitelnou skupinou naší společnosti. Paní Záborská má určité výhrady vůči jistým termínům, takže přehloží um, patřičné pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Desera za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla poděkovat zpravodajce za skvělou práci. Za ALDE jsem sledovala rezoluci OSN o boji proti sexuálnímu obtěžování v říjnu eh, loňského roku a těším se na další spolupráci s paní Pičernou. My víme, že tento jev představuje celou řadu problémů na pracovišti, ve veřejném prostoru, v politice. Za posledních 30 let jsme urazili velký kus cesty, ale je potřeba ještě pokračovat v odhalování příčin a důsledků tohoto jevu. No, třeba když hovoříme o zastrašování, mm, tak narazíme na schéma, kde nikdo nic nepřizná, všichni se eh, eh, podporují navzájem a vina se hází na oběť. A v, to je, v takovém postavení jsou ženy a je tu nerovnost moci taky, která sehrává roli, kdy hm, svědci se bojí hm, pomsty, bojí se, že přijdou o práci a nesvědčí. Takže je potřeba dosáhnout toho, aby se toto schéma Eh, změnilo. Evropská unie již má legislativní nástroje, které jsou mocné, ale ne vždycky jsou efektivně implementovány. ALDE podporuje žádost eh, zpravodajky adresovanou komisi a členským zemím, aby zlepšili systém kontroly tak, aby byla naplňována evropská legislativa, která zakazuje sexuální Eh, obtěžování. Nedávný skandál ve Španělsku ukazuje, že je potřeba, aby existovaly společné definice eh, souhlasu a to především v souladu s Istanbulskou úmluvou. Kromě toho mám eh, Ehm, také hm, považuji za ehm, významný negativní jev kybernetické ehm, hm, šikanování na internetu, které velmi škodí ženám a dívkám. A dále v této oblasti tedy existují povinnosti, které vyplývají z Istanbulské úmluvy a všechny členské státy, které tak ještě neučinily, by měly ratifikovat Istanbulskou úmluvu a neměly by bránit ratifikaci této úmluvy radou. Tak například eh, hate speech, jak je definován v Evropské unii. Dnes eh, jsme eh, jednali o prioritách FAM ohledně programu komise na rok 2019 a mezi prioritami jsme žádali směrnici proti násilí na ženách a na dívkách. A už dlouho e, vyžadujeme, aby se parlament mobilizoval tak, aby usnesení parlamentu z října e, minulého roku bylo aplikováno efektivním způsobem. Zatím se nic moc neděje, musíme pomoci obětem a musíme dosáhnout nulové tolerance pro sexuální zneužívání a je potřeba, aby jaksi kterou um, kampaně MeToo, eh, jak si, aby ten, ten otvor, který tato kampaň otevřela, aby se otevř, eh, zvětšil, aby všechny oběti měly potřebné informace pro to, aby se mohly chránit a bránit. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Sole za zelené. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva se dotýká velkého závažného společenského problému eh, a to většího, než se může zdát na první pohled. Je to v kontextu nejrůznějších skandálů eh, ve spojení eh, se sexuálním a psychickým obtěžování. No to samozřejmě vyplynulo z těch hollywoodských případů a Eh, v podstatě teď se tady řeší ještě i další eh, takový případ ve Španělsku. Tyto případy jsou předmětem velké mediální pozornosti, kde probíhá velká reakce na tyto případy. Ovšem neměli bychom zapomínat na to, že většina těchto případů je opomíjena a velká část utrpení zůstává skryta uvnitř obětí. Žijeme ve společnosti, kde eh, na úrovni dokumentů jsme dosáhli velkých pokroků, pokud jde o, lidská, ženská práva a rovné příležitosti, ale eh, struktura naší společnosti je i nadále eh, patriarchálně zaměřená a to brání plné rovnosti sexuální, obtěžování je porušování lidských práv a je to spojeno s určitým vníváním mocenských struktur a tady je velmi naléhavé, abychom to změnili a nově utvořili. A to proto, že tady přetrvává ještě mnoho násilných eh, případů chování v naší společnosti. Jako stínový zpravodaj za zelené velmi vítám návrh zprávy a děkuji zpravodajce za její představení. Je to eh, komplexní a dobrý základ pro další práci. Rád bych zdůraznil, že je nesmírně důležité, abychom otevřeně hovořili eh, o sexuálním a psychickém obtěžování a násilí i v rámci politických institucí. Jak víme, tak tyto věci se dějí i tam a my, zvolení politici, máme mimořádnou zodpovědnost, abychom tyto případy řešili a tyto jevy potírali. Našimi pozměňovacími návrhy bychom chtěli zdůraznit některé aspekty, zejména zvyšování povědomí a školení nejenom pro soudce a úředníky e, činné v prosazování trestního práva, ale i například v rámci politických stran, preventivní opatření, eh, akční plány na pra, mm, pracoviště v rámci eh, politických eh, institucí a potřebujeme přiměřené pojistky a místa, kde by bylo možné ty věci oznamovat. Potřebujeme podporu pro oběti a také potřebujeme zdravý právní rámec na národní, evropské i mezinárodní úrovni a v našich pozměňovacích pozměňovacích návrzích se právě e, na to zaměříme. Děkuji. Děkuji. A slovo má nyní paní zpravodajka. Máte tak dvě, tři minutky a ne více.